Bonjour à tous. Dobré ráno všem. Omlouvám se, ale naše milá paní předsedkyně prozatím nemůže být přítomná. Byla zdržena sociálním hnutím na železnicím, které je rozbouřené. Nicméně doufejme, že se tedy v průběhu dne dostaví ale prozatím tedy eh, nemůže být přítomna. Takže budeme postupovat podle našeho pořadu jednání. Pokud nikdo nemá nějakou námitku k dnešnímu pořadu jednání, tak jej můžeme přijmout. Nyní eh, schválíme zápis z posledního zasedání. Koordinátoři nejsou přítomní, nacházejí se v Ljubljani na zasedání transevropských sítí, dostaví se dnes odpoledne či zítra, to znamená, nebude zasedání koordinátorů a tímto bychom měli dopolední zasedání dokončit v 11.30 a odpoledne začínáme ve 14.30. Doufejme, že toto naše zasedání bude velice efektivní a pokud budete souhlasit, přistoupíme k hlasování. Takže ověříme kvorum rozdělení skupin, takže zahajujeme hlasování. Oui. n'a pas Je euh. nám tady jedna karta. Když budeme zvedat ruku. Konec hlasování. Všechno je v pořádku v tom smyslu, že pokud tady EPP nemá někoho navíc, tak je vše v pořádku. Ah, il Oui. Monsieur Dalunde, vous avez la parole. Pane máte slovo. Uh, thank you, Chairman. Um, pane předsedo. Pokud jde o zprávu Tapardel, i když já nenamítám eh, nic proti obsahu, tak rád eh, bych chtěl namítnout eh, vůči tomu, že se včera hlasovalo tak pozdě, takže bylo těžké, aby naše frakce to řádně projednala a já bych býval rád, abychom to dostali dříve, abychom to mohli řádně bývali projednat. Děkuji. Bien, merci. Euh, là, Děkuji. Myslím, že to je odůvodněná poznámka. Je dobré to probrat, ten definitivní hlasovací seznam aspoň 24 hodin předem. Je tu trošku problém s, také s důsledku těch různých událostí. Paní Tapardel se chce vyjádřit ke své zprávě. Hlasovací seznam byl zasán včera všem politickým skupinám. Pokud je to chyba, je to chyba sekretariátu. My jsme hovořili s kolegy zele, z, z, z frakce zelených. Po telefonu řekli jsme jim, že to bylo zasláno a včera jsme s nimi hovořili hned na začátku dne. Takže nevím, co se stalo. Pokud je to nějaká chyba, není to chyba moje, možná něco na úrovni sekretariátu. Paní Tapardel, vás nikdo neobvinuje nikdo neukazuje prstem na vás vůbec. No, I, I, I didn't take it personal, but I want to... Já si to neberu osobně, jenom jsem to chtěla říct jasně, že to bylo zasláno, že by to všichni měli mít ten seznam. Yes. Go to the vote no, eh? Yes, no problem. Uh... Alors, le premier rapport... První zpráva. o které máme hlasovat, je zpráva o manipulaci s počítadly ujetých kilometrů ve vozidlech. Ismail Ertuk. Zah, hlasování kompromisem 1. Kdo hlasuje pro? Nikdo proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 45, 6 tedy pro, Proti. Kdo se zdržel? O, zamítnuto. 47 pro. Proti. Kdo se zdržel? To si zaslouží ověření. Hlasujeme. 47. Je to 47. Konec hlasování. Přijato. 48 pro. Proti. Kdo se zdržel? Stejná většina schváleno. 49. Kdo hlasuje pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 50 pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. 50 je... Pardon, to bylo 50, 51. 52. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 2. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 3. Pro proti, kdo se zdržel schváleno, kompromis 4 pro, proti, kdo se zdržel schváleno, 63 pro, proti, zdrželi se schváleno, 64 pro, proti, zdrželi se. Elektronicky ověříme, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 5 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 6 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 77 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88. Aha, tady je dělčí hlasování První část 88 pro, proti, kdo se zdržel. To musíme ověřit elektronicky. První část. Konec hlasování. Takže první část zamítnuta, druhá odpada. Druhá odpada. 91. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. 92 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 93 odpadá. Přílohy 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 97 pro, pardon, to odpadá. Takže 98, 99 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 100 a 101. No, pardon, to odpadá. 103. Pro. Proti. Strželi se. Zamítá se. 105. Pro. Proti. Strželi se. Schváleno. Poznací návrh 104 odpadá, takže 106 také. 107 pro. Proti zdrželi se, schváleno, 102 odpada, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 112, 113 jsou identické pro, proti, zdrželi se, schváleno, 114 pro, proti, zdrželi se schváleno. 115 odpadá, 117 pro, proti, zdrželi se schváleno, 118 odpada, 119 odpada, 120 pro, proti, zdrželi se schváleno, 121 odpadá 122 pro pro, proti, strželi se, schváleno, 113 proti, nest 100, a 123, říká pan předseda. Pardon, znovu, 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 124 padá, kompromis 10 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, 127 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 11. Jazykový, to o tom se nehlasuje, 11, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 13, mizí 15, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 20 pro, proti, zdrž, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. 28 a 35 dohromady pro. I. drželi se. Schváleno. 36 pro. Proti. drželi se. Schváleno. 29 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 13 kompromis pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 37 pro, proti, zdrželi se schváleno. 38 a 39 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Triumf skutečně 46 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Bravo. Nyní druhé závěrečné hlasování. To je zpráva Klaudie Taparda o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve společenství. Georgie. Takže zahajujeme čtyři pro, proti, kdo se zdržel. Zamítá se šest, první část, pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. Zahajíme eh, ověření elektronické. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 7. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Jedna pro. Proti. Myslím, že se to zamítá, ale elektronicky věříme. Konec hlasování. Ano, skutečně, zamítnuto. Takže tím pádem pozměňovací návrh 1 pro, proti, kdo se zdržel, Myslím, že to je stejná většina. Elektronicky nyní hlasujeme. Konec. Stejná většina, zamítá se. 6. Druhá část. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Myslím, že to je většina zamítnuto. Dobře. Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Co se děje? Nějaké protesty? Konec. Stejná většina zamítá se. Dvojka byla stažena. Třináctka. Hlasujeme pro. Třináctku pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. 8 a 9 jsou totožné. Společně pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. o, Ověříme. Hlasujeme. Konec. Zamítá se. Pozměňovací návrh 10 a 11 společně. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 12 Teď odpadá, takže 15. Pro, proti, zdržel, zamítá se. 14 a 3 byly staženy. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že se zamítá, ale ověříme to elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se tatáž většina. Pět pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Ověříme elektronicky. Hlasujeme. EPP je opravdu upovídaná dnes. excitovaný. Konec. Schváleno. Přistoupíme k závěrečnému hlasování o této zprávě elektronicky. Zahajuji hlasování. Závěrečné hlasování. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 25 proti 22. Jeden se zdržel. Paní Tapar, prosím. Já vám děkuji, pane předsedo. bylo velmi těžké to dojednat jak s eh, komisí, tedy s výborem, tak s, eh, politick, s eh, politickými skupinami. Byla tu situace, kdy jsme měli vyřešit ten problém se Spojenými státy a přáli jsme si od samého začátku. Ma, máme problém s tlumočením? So, it was a very important dossier. And from very first beginning I want to od samotného počátku jsem si přála eh, vyřešit toto téma korektním způsobem. Hodně jsme komunikovali s komisí. Velice dobře chápu, že i oni si přejí vyřešit problém se spojenými státy. Nicméně je důležité tedy ohledně práv eh, cestujících a stejně tak eh, pracujících. To je důležité, protože tady nehovoříme jenom o spojených státech, hovoříme o jednom z nejdůležitějších nařízení pro letectví nařízení 1008. Eh, a, a myslím, že jsme tedy komunikovali i s stěnovými zpravodaji a pro mě je zvláštní, že když jsme měli dohodu s kolegy z EPP, tak prostě nezachovali tuto dohodu a nemohou mi říci, že nemám pravdu, protože to máme potvrzené, máme e-maily, které jsme si vzájemně posílali o tom, že máme dohodu. Do, byla jsem opravdu hodně otevřená abychom vyřešili ten problém, stáhli jsme některé návrhy, které byly velice důležité a je politování hodné, že se to postupuje takovým způsobem na takovém fóru, kde by se mělo pracovat na základě spravedlivých, eh, férových postupů a ještě ke všemu u tak důležitého tématu, protože většina, eh, to není 26 eh, u závěrečného hlasování, já bych tedy žádala, abyste nám opravdu odhlasovali mandát mandát pro eh, jednání s radou, protože tu většinu 26 mít nebudeme. Takže prosím, hlasujme o mandátu pro jednání s radou. Děkuji. Bien, bien. Merci, euh, madame le Děkuji. Takže nebudeme hlasovat o mandátu. Tím pádem končíme hlasování. Přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je zpráva Daniely Ajuto o pravidlech eh, kombinované přepravy. Vždycky na konci hlasování je to takové trochu živější, takže počkáme chviličku, abyste se, abyste se to vyřešili a odešli případně a pak dostane slovo paní Ajuto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 jsem slyšela, že budeme hlasovat o mandátu. Spravodajka to zmínila, hovořila o konkrétním čísle, takže aby se to objasnila, eh, pokud tedy nebudeme eh, hlasovat a pokud to hlasování nevyjde na 26 a více, tak cesta další bude trialog. Může mi to někdo objasnit, protože v opačném případě a já nevím, jestli tedy ostatní skupiny se nechystají na jednání e, s radou v rámci trialogu, nebo je to naopak. Nebo bylo to tak jasné z toho, co řekl pan předseda, měli bychom hlasovat, e, nebo je na to nějaké konkrétní pravidlo? Bude tedy většina pro trialog, nebo ne, a budeme o tom hlasovat? Já si nemyslím v podstatě, že by tu bylo nějaké pravidlo hlasovat o mandátu, které by podmiňovalo, tedy, že, že to je po, po hlasování zprávy. Já si myslím, že otázka je spíš v tom, že jsme slyšeli vysvětlení zpravodajky, které ukazuje, že, že to je mírný problém, což nemění nic na hlasování, ale že koordinátoři nejsou všichni přítomni, takže bychom to nepředkládali ehm, na hlasování, ale samozřejmě může to být svěřeno plenárce. Je to, je to tudíž určitý posun, ale není tu žádné pravidlo, které by říkalo, že na základě nějakého výsledku hlasování Jestli eh, tedy můžu, eh, je to tak, eh, bez ohledu na to, jestli jsou tady koordinátoři nebo ne, to je irrelevantní. My jsme výbor, který jsme uznášení schopný, který je uznášení schopný. Já chápu to, že zpravodajka je frustrovaná, to samozřejmě, ale tohle není osobná, osobní otázka. Valná většina lidí tady ale ve frakcích hlasovala proti té zprávě. Takže pokud automaticky to předložíme na plenárním zasedání, tak eh, uděláme eh, to eh, samé. Takže pro mě je to plýtvání času. To nejlepší je hlasovat o tom, jestli s tím jít na triolog nebo ne, protože pak tam bude komise, hm, rada a zpravodajka a pak se může debatovat ještě předtím, než to půjde na plenární zasedání. Je to zcela na vás. To je řádný proces. Nevím, proč ten proces měl být jinak, abychom nehlasovali, že se to dá na trialog, než kdykoliv jindy. Teď má poznámka. a un problém problème Přece jenom je tu drobný problém. Pani, paní Foster. Máme to malinký problém. To, že někteří lidé odešli. Já si teď nejsem jistý, pokud bude, teď budeme hlasovat. Nemusíme mít stejnou většinu. Donc, je pense. Tudíž se domnívám, že i kdyby byla dohoda, tedy dohoda, dohodu o mandátu bychom měli možná odložit na příště příští zasedání výboru, poté co se to proberou stínoví zpravodajové koordinátoři, ale se bojím, že teď, protože někteří odešli, tak samozřejmě může to pak eh, ovlivnit výsledek hlasování. Možná jsem vám nedal slovo dost rychle. Stalo se to trošku rychle. Ale nemění to, z věcné stránky věci to nic nemění. Je to, musíme, také měl, že to musí absolutní většina výboru. Il faut qu'on ait une majorité aussi absolue en nombre de voix. Donc je pense que, oui, je vais vous donner la parole. Je pense que c'est quand même plus prudent. Takže myslím, že by bylo obezřetnější to odložit. Máte slovo. No, pane předsedo, já si myslím, že jste neudělal nic špatně vůbec. A paní eh, Foster se mílí, protože pravidlo 69c jasně říká, že výbor může. Tam není, že výbor to učiní. Takže paní eh, Foster by se asi měla z pravidla. Eh, tady, je tady, Je pars, tady, mais, tady. Je... Opravdu, to je minut. Chvilku, chvilku strpení. To není žádný problém nějaké legality. Můžeme něco odložit, hlasování odložit nebo ne. Předseda může, nemusí. Ale jde o to, jestli to něco změní z věcného hlediska. Ten, pokud bychom něco teď hlasovali, o, o tom hlasovali teď, tak to může změnit, protože někdo, někteří lidé nejsou že mně se zdá, že nemůž, není možné, abychom měli jedno kvorum pro zprávu a jiné e, pro mandát. Můžeme to, můžeme obojí oddělit. Můžeme, můžeme. Takže já navrhuji, abychom to znovu předložili hlasování na příštím zasedání výboru. Pane Kramer, máte slovo. Já bych ještě jednou uvedl, že, jako, že něco takového není přijatelné. Když eh, eh, jsme dostali ten hlasovací seznam eh, na poslední chvíli, tak jsme to mohli projednat. My jsme malá frakce a velká frakce už vůbec to nezvládne. A teď paní Tabardel říkala, ano, určitá hlasování se nemohlo, nemohla vyjasnit. A ona byla překvapená, jak rychle jsme se najednou u Eh, dohodli. Bylo by lepší, eh, kdyby se tohle vůbec nekonalo. Eh, Do budoucnosti, prosím, už takhle nehlasujte. Když dostaneme hlasovací seznam na poslední chvíli, už to nemůžeme projednat a já jsem slyšel, že na těch rozhovorech se ani neúčastnili všechny frakce, tak to nejde a teď tady máte výsledek. Pane Kramer, já jsem nás vyslechl pana Dalundao, vysvětl jsem odpověď zpravodajky. Nikdo nežádal o odložení hlasování. Takže já myslím, že musíme zůstat trochu s nohama na zemi. To bylo samozřejmě ospravedlněné, co říkal pan Lunde. Slyšeli jsme eh, odpověď zpravodajky. Nikdo nechtěl odložit hlasování. To bychom předložili hlas, také k hlasování. Takový návrh. Takže prosím, pan Vandále. Pane předsedo, děkuji. Já si myslím, že po naučení, které se z toho můžeme vzít, je následující. Když uh, zpravodajka uh, navrhovala a nehlasovat uh, a jít do, um, hlaso, jít do vyjednávání, tak její eh, návrh eh, se měl, hlas, eh, se měl prohlasovat. O tom jsme mohli hlasovat, to se nestalo. A potom souhlasím s vaším výkladem. Teď už spousta poslanců odeš, odešetla, odešla a teď opravdu to musíme přerušit, tohleto rozhodování a vrátit se k tomu příště. Já myslím, že když je nějaký problém tohoto typu, ono to bylo trochu zvláštní, protože přišli lidi nějak si jen pouze na hlasování, pak hned odběhli pryč. Když máme takovýto problém, tak neškodí si dát čas na uh, rozmyšlení. To nemůže změnit politickou podstatu toho hlasování. Všichni se jenom mohou trošku usadit. A já myslím, že toto hlasování proběhlo řádně. Spravodajka se vyjádřila ve vztahu k mandátu, takže si, se trošku dejme čas se nadechnout. Jsem slyšel to, co řekla paní Foster. No ale jakmile už se sál z půlky vylidní, no tak, tak je to problematické. Takže toto všechno jsme zaznamenali. Já navrhuji, abychom přešli k dalšímu bodu pořadu jednání, což je právě paní Ajuto o kombinované přepravě mezi členskými státy, přepravě zboží. A slovo dostane na pět minut paní Ajuto, aby nám vysvětlila, jak se na to dívá. Prosím, máte slovo. Grazie, buongiorno, presidente. Děkuji, a přeji pěkný den, pane předsedo, i všem kolegům. Možná chvíli vyčkáme, než eh, odejdou kolegové, kteří s námi nebudou pokračovat. Musím říci, že sleduji práci na revizi směrnice o kombinované přepravě zboží eh, veškeré diskuze, abych mohla brát v potaz veškeré náhledy. Sleduji tedy jak názory provozovatelů, a eh, to, co o tom eh, eh, si myslí občané, spotřebitele. Předkládám tady takový první návrh, který je vlastně v souladu s takovými pokyny komise, kde se klade za cíl objasnit zejména určité aspekty a navrhnout opatření na podporu kombinované přepravy v Evropě. První část se týká definice. Chtěla jsem lépe eh, rozdělit tu oblast eh, vozidel s eh, řidičem a bez řidiče aby se to zahrnulo také do působnosti ty přívěsy do 44 tun. Zavedla jsem tam také určité definice hmotnosti a rozměru. A co se týče těch limitních vzdáleností, jak navrhuje komise 150 km anebo 20 délky eh, u přívěsu na silnici, tak si myslím, že je důležité tam zapracovat také eh, terminál, odpočinek a hovořit tedy také o kratších vzdálenostech. V tomto smyslu tedy pouze ty trasy, kde ten přívěz plní podmínky vyžadované na úrovni EU, tak by měly být zmíněny v oblasti působnosti. Co se týče um, incentiv pro tu kombinovanou přepravu. My jsme ho měli na mysli například uh, pobytky k investicím nebo určité daňové úlevy. Investice ty samozřejmě potřebujeme, protože prozatím ještě neexistuje rovnoprávná uh, distribuce uh, těchto drah a eh, tras po celé Evropě a je třeba také hovořit o zlepšení přístupu. A myslím si také, že ne všechno by mělo ležet na bedrech členských států. Nicméně na druhou stranu chceme mít ze strany členských států závazek, že budou pracovat na zlepšení infrastruktur, protože tu máme také revizi směrnice o eurovinětě, která vlastně by měla vést k tomu, že se navýší počet udržitelných alternativních druhů přepravy. Bylo by eh, dobré tedy, kdybychom se mohli zamyslet také eh, na zjednodušením těch státních podpor, zejména v případě, kdy ty investice nepřekročí 35 celkové částky. Další kroky směřující k zjednodušení z eh, určité snížené tarify, které využívá kombinovaná přeprava a různé druhy infrastruktur. Další téma se týká kabotáže a vysílání eh, pracovníků. Ehm, to je taková pobídka právě k využívání kombinované přepravy, ale je důležité zase se zamyslet řádně na definici, aby tu nedocházelo k nějakému zneužívání aby se prováděly nelegální druhy eh, kabotáže. A co se týče vysílání řidičů, samozřejmě jsme pro plnění všech norem v oblasti sociální ochrany řidičů, zejména co se týče silniční přepravy. A pak eh, v neposlední řadě digitalizace. Byla bych ráda, kdybychom mohli velice rychle se přesunout od těch papírových dokumentů a přistoupit tedy ke kontrolám, monitoringu a proto tedy členské státy musí umět přijímat ty dokumenty v digitálním formátu. Bylo by dobré mít tedy návrhy o všech těch požadavcích, které by mohly předkládat zainteresované strany a zároveň, aby se respektovaly práva všech, ale zároveň tedy, aby se eh, opravdu situace v tomto odvětví změnila. Děkuji, paní Ajuto. Vyslechneme stínové zpravodaje. Paní Schmidt za EPP. Ja, herzlichen Dank. děkuji. Já bych paní zpravodajce eh, eh, nejdříve poblahopřála k eh, velice váženému přístupu, i když už jsem indikovala, že budeme mít k některým věcem, k řadě věcí pozměňovací návrhy. Hovoříme tady o velkém problému o Eh, je to ambiciozní přístup, eh, mm, ale uvědomuje si, že intermodální eh, dopravní řetězce jsou mnohem časově náročnější než ta silniční doprava čistá. Je eh, jasné, že eh, multimodální eh, mm, cesta stojí asi o 150, je asi 150 nákladů než čistá kamionová přeprava. Mm, dostupnost terminálu, časová náročnost překládání na terminálu, kapacitní v úzké profily na terminálech jsou příčinou těchto zvýšených nákladů. Já a, m, mm, jsem Rakušanka, takže jenom tak a, a, narážím na a, základní tunel pod Brnerem. Potom a, a, je důležité také a, a, vyrovnat a, dodatečnou a, a, povolenou tonáž. Pot, máme problém infrastruktury a vyšší ceny tedy. A pokud a, s, chceme eh, dosáhnout cíle, kterých jsme, které jsme si stanovili, musíme eh, masivně zasáhnout do trhu a tady samozřejmě začíná problém. Už teď na silnici eh, probíhá velká konkurence navzdory liberalizaci před více než deseti lety. Je na železnici konkurence poměrně skromná. A teď jsme viděli při incidentu v Rštatu, jak absurdní situace je, jak nebylo možné tu alternativní trasu ve Francii používat, protože je málo e, strojvůdců, kteří hovoří francouzsky. Ale teď e, k těm směrnicím o e, kabotáži a železničnímu balíčku. Uvědomme si, že tady to eh, prodraží eh, ten eh, přechod na železnice. A my jsme spíše chtěli přivést železnici na úroveň silnice. Cituje se Amerika. Tam funguje kombinovaná přeprava, protože tam funguje nákladní přeprava po železnici. My potřebujeme také kombinovanou jako přepravu, abychom zůstali konkurenceschopní v Evropě a musíme proto podporovat veškerá opatření, díky kterým se železniční doprava stane konkurenceschopnou, protože eh, když to budeme uměle eh, prodražovat, tak eh, to asi k ničemu nepovede. Nicméně ještě jednou výslovně řeknu, že zpravodajka se vydala správným směrem, ale chci znovu říci, že ty problémy, které se týkají od přechodu, přechodu od silnice na železnici, Eh, eh, ty by mohly být ještě prohloubeny eh, tím, to, tím novým zněním v legislativy, protože pokud to bude komplikovanější pro přepravce a dražší, tak žádný modal shift nebude. Také u Eurostatu bych chtěl říci, že nemáme žádná data o kombinovaném přepravě. Digitalizace musí být posílena to je jednoznačné a to eh, musí tady existovat jednotný výklad a jednotné vymáhání předpisů po Evropě. Díky k tomu bude tato přeprava atraktivnější a v těchto oblastech eh, vítám návrhy paní zpravodajky. Děkuji. Děkuji. Paní Schmidt za SAD. Paní Demonte. Eh, Děkuji, pane předsedo. první řadě bych chtěla paní zpravodajce poděkovat. Grazie Presidente. Innanzitutto desidero ringraziare la collega Daniela Aiuto. Takže ještě jednou, pane předsedo, chtěla bych poděkovat poděkovat kolegyni Daniele Ajuto za práci eh, na tak významném tématu odvětví kombinované dopravy. Přejeme si navýšit efektivitu a také vytvořit pobídky pro takový druh dopravy, který bude opravdu intermodální. No a nejlepší je tedy vylepšit logistiku, aby se silniční doprava stala efektivnější, aby se odlehčilo velkému provozu a aby se snížily emise. Hlukové znečištění, to je také důležitý faktor. A také je to o otázce dopravních nehod. Je třeba rozšířit oblast působnosti pro vnitrostátní přepravu. To by pak navýšilo právě počty kombinovaných přeprav a vedlo, mělo by to vést také, podle mého názoru, by se díky tomu měl taky změnit samotný nadpis směrnice, aby mohlo eh, dojít k užívání na vnitrostátní úrovni, aby se i tam nevylučovala kombinovaná přeprava, která má svůj původ či cíl v třetích zemích. Nesouhlasím s tím referenčním číslem 150 km nebo 20 z celkové délky trasy, protože to může vést k problémům s interpretací. Neměli bychom tady vytvářet nějaké zmatky, eh, zejména pro oblast silniční dopravy, takže je zapotřebí nalézt nějaké jasnější kritérium, třeba identifikovat to omezení a tak, že se tu stanoví nějakých, řekněme, 20, eh, pardon, 200 kilometrů pro ten segment ujetý po silnici. Také jsem velice pro digitalizaci těch příslušných údajů v rámci kombinované dopravy. Vše by mělo být tedy zasíláno takovým interoperativním způsobem. Je třeba brát také v potaz požadavky členských států a ekonomické hledisko. Děkuji. Pan Zlatovský, CKR. E Pani przewodniczący pane předsedo. Já bych jménem naší frakce chtěl poděkovat poslankyni Ajuto eh, za eh, zpracování eh, zprávy, která v, mm, kromě jednoho bodu dobře reaguje na návrh komise. Plně souhlasíme s tezí, že kombinovaná přeprava se bude moci stabilně mm, rozvíjet, pokud se soustředíme na tři věci dobře eh, eh, vydefinované eh, nejdůležitější pojmy investice do příslušné infrastruktury a digitalizaci kontrolních postupů ale mám jinak ne, podložený eh, dojem, že eh, postuláty eh, v daleko jdoucí v sociálních věcech mohou být určitou bariérou v rozvoji intermodální přepravy. Již součástí je silniční přeprava mm, velice důležitá. Pokud tady nejsou eh, podněty pro podnikatele, ale, eh, tak, to nejsou, eh, tak jsou to spíš mm, překážky. Není to vhodný model evropského trhu se službami v žádné oblasti. Proto bychom rozhodně chtěl signalizovat, že z našeho pohledu tím, eh, že eh, sem eh, aplikujeme 9671 a 2014-67 o vysílání pracovníků na silniční dopravu i v intermodální dopravě, tak to je nepřijatelné. Doufejme, že se nám podaří nalézt méně restriktivní řešení, které by bylo příznivější pro dopravní firmy. Děkuji. Děkuji, pane Zlatovský. Paní Bilbao. Dobrý den a děkuji za slovo, pane předsedo. Takže v první řadě eh, chci poděkovat paní zpravodajce za vynaložené úsilí. Eh, souhlasíme s tím, že je třeba vylepšit definice a ty možné výjimky, protože tak, jak jsme již eh, vyjádřili při naší první výměně názoru. Jsou tu odlišné interpretace toho, co je kombinovaná přeprava podle jednotlivých členských států, a to je tedy třeba objasnit. Souhlasíme s tím, že je tu zapotřebí posílit digitalizaci celého systému používat elektronické systémy, aby se zjednodušily ty administrativní postupy, odlehčila byrokratická zátěž a dodala větší míra transparentnosti této činnosti v odvětvi kombinované přepravy. Souhlasíme s tím, že je zapotřebí vylepšit přístup k investicím a také souhlasíme s tím, že je tu potřeba mít více informací o pomoci eh, infrastrukturám, protože se tu ozývají hlasy z tohoto odvětví, alespoň v některých zemích, o tom, že soukromé investice které by chtěl i tento náš parlament trošku povzbudit, jsou do určité míry spochybněny, když se vytvářejí paralelní infrastruktury z veřejného charakteru. Takže je třeba se zabývat tak, také touto otázkou, nejen stavět nové infrastruktury, když ty stávající nejsou dostatečně využívány. A co se kabotáže týče a vysílání řidičů, tady si myslím, že bychom měli zachovat a věnovat konkrétně pozornost tomu silničnímu balíčku, který také projednáváme a zaměřit se na to, jak tedy pokročíme, jak s tou definicí, tak samým řešením pro kabotáž a pro vysílené e, eh, řidiče po silnici v těchto zprávách, jak bych řekla, paralelních k této zprávě. Myslím si, že tato zpráva by se od těch textů neměla nějak odchylovat, takže bychom se měli opravdu vynasla, vynasnažit a zapracovat tam ty pokroky stejně. Je tu potřeba, aby členské státy eh, asi to propracovali ještě více, zaslali nám více údajů. Chybí nám údaje, chybí nám dostatečné statistiky díky té různorodosti sektoru. Chceme vidět, jaké tu jsou pokroky, eh, výdobytky za poslední roky a na základě toho tedy pak vytvořit řádnou kontrolu. Co se týče pobídek pro využívání, tady bychom to asi měli projednat obezřetně, poté, co si nadefinujeme ty eh, předchozí otázky. A pak je tu ještě z naší strany žádost být koherentní v té kombinované přepravě s s opatřeními, které již byly schváleny, přijaty a se strategickými operacemi, které probíhají v členských státech. Ještě jednou bychom měli tedy apelovat na to být koherentní, být efektivní, plnit eh, stanovené lhuty um, s některými uh, novými programy jako ETIS, které probíhají v některých členských státech. Ta kombinovaná přeprava totiž nebude dostatečně dobře fungovat ani se rozvíjet, pokud nebudeme opětovně vyžadovat, aby to bylo propojeno koherentním způsobem s jinými aspekty. To znamená, tady jsem teď Eh, tedy eh, to jsem popsala a abych to doložila, tak předložíme některé pozměňovací návrhy. Doufám, že pomohou k vylepšení zprávy. No a jsem si jistá, že tak, jako už tomu bylo u jiné příležitosti, můžeme počítat s kvalitním základem vypracovaným paní zpravodajkou. Děkuji paní Bilbo a pan Dalunde za zelené. Eh, thank you, Chair, and thanks to the rapporteur. Děkuji, pane předsedo, také já děkuji paní zpravodajce a to za to, že jsem zapracovala hodně důležitých prvků. Nicméně chtěli bychom mít ještě doplnění o té ambici navýšit tu maximální vzdálenost eh, přepravy na silnicích a také o kontrolách ex post. Také nesouhlasíme s tou odchylkou v oblasti kabotáže. Myslím si, že tady tím vzniká určitá mezera a narušuje to pravidla kabotáže. Zachovat tedy hlavní záměr směrnice, tedy intermodální charakter, to je důležité. Také bychom sem chtěli více zapracovat vnitrostátní vodní přepravu. Děkuji, pane předsedo. A nyní paní Grac. Ähm, Děkuji. My jsme již zmínili, že záměrem je snížit druh pozemní přepravy No a v rámci tohoto návrhu se nevysvětluje příliš jasným způsobem, že je důležité navýšit kombinovanou přepravu. Naopak to vede k nějaké liberalizaci pozemní, tedy silniční dopravy, která čím dál víc houstne a není to tady příliš jasné. My budeme předkládat eh, návrhy ohledně těch 20 délky celé trasy. Také jsem chtěla ještě říci, že co se týče těch sociálních ustanovení a platových ustanovení pro vysílané řidiče, to je velice důležité. V rámci balíčku mobility již tuto otázku projednáváme, takže je důležité se zamýšlet nejenom nad vysíláním řidičů, ale také nad jejich dobou odpočinku, dobou eh, řízení a také ty případy kabotáže by se měly vyřešit, aby tu neexistovaly nějaké nejistoty. A... Děkuji. A takže z DG Move za, eh, za, za komisi pan Santapato. Děkuji. Děkuji, pan předsedo, za možnost se vyjádřit. Valná většina pozměňovacích návrhů se snaží vyjasnit nebo posílit ustanovení původního návrhu komise v souladu s našimi cíly, to znamená posílit využití kombinované přepravy, aby členské státy posílily svou podporu, abychom také zjednodušili pravidla a jejich prosazování a abychom zabránili eh, zneužívání. V tomto směru vítáme pozměňovací návrhy, které zachovávají tu definici k možnost přístupu k nejbližšímu železničnímu terminálu, pokud není žádný dostupný ve vzdálenosti 150 kilometrů, tak aby byla široká oblast zachycovací, protože striktní definice používání silniční dopravy by mohla mít eh, nežádoucí negativní účinek. Místo, aby podporovala kombinovanou dopravu. Vítáme také posílení ustanovení o digitalizaci. Myslíme si, že to hodně pomůže zabránit nějakým zneužíváním, aby to skutečně bylo kombinované aby to nebylo využívané spíš jako nějaká mezera. Vítáme také doporučení sem dát ještě další oznamovací povinnosti pro členské státy. A je důležité podnítit členské státy, aby byly aktivnější při podpoře kombinované dopravy. Jsou tu některé aspekty, které nezazněly v návrhu komise. Například pravidla vysílání pracovníků. Bereme tyto návrhy na vědomí. Pokud je o sociální pravidla, která platí pro kombinovanou přepravu, je důležité zachovat symetrii mezi pravidly mezinárodní kombinované dopravy a mezinárodní čistě silniční dopravy. Protože to jsou ty dva základní druhy operací, které spolu eh, v podstatě, které si konkurují. Čili děkuji za tyto návrhy. Děkuji komisi. Paní Ajuto, já vám znovu dávám slovo. E děkuji. Chci ještě jednou poděkovat všem kolegům za vše, co tu vyjádřili k mé práci. Chtěla bych se jen stručně odkázat na některé dotazy, které tu zazněly. Co se týče kontrol ex post, tato kontrola ex post Řečnice byla přerušena. Scusate. Non avete sentito nulla, immagino. Ricomincio <laughs> da capo allora. Omlouvám se, asi jste nic neslyšeli, takže začnu znovu. Takže, co se týče kontrol ex post, tady se nejedná o nějaké doplnění pouze to vnímáme tak, že některé dokumenty by eh, měly být nebo mohly být vypracovány a zpracovány po proběhnutí přepravy. To je z důvodu toho, aby se odstranila také ta byrokratická zátěž kombinované přepravy. A co se týče těch obav, které by mohly být napojeny na liberalizaci automobilové přepravy. To je právě naopak, právě opak toho, co tu zamýšlíme. My chceme navýšit ten způsob přepravy zboží po železnici a právě z toho důvodu si myslíme, že tento transfer by měl tedy nastat ta silniční přeprava je tu zmíněna vlastně jako poslední segment té kombinované přepravy. A to má právě sloužit právě k tomu, abychom vytvářeli pobídky pro volbu tohoto řešení. Pokud tu nebudou pobídky, tak eh, ta přeprava eh, bude vedena téměř vždy po silnici, protože je to tak jednodušší, nebo jim to vyhovuje lépe. Ale měli bychom se opravdu snažit podněcovat k tomu, aby podniky volili tento druh kombinované přepravy. A co se týče dalších aspektů, vyčkám tedy, až mi zašle pošlete další vaše pozměňovací návrhy a společně to zpracujeme, abychom získali opravdu obohacený text, který povede k této kombinované přepravě. Děkuji. Děkuji, paní Ajoto. Takže lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 16. května 2018 ve 12 hodin, 16. května tedy, poledne na výboru se bude hlasovat 10. července. A nyní akorát máme čas k tomu, abychom přešli k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. To je zpráva o právech povinností cestujících v železniční dopravě. A slovo dostane okamžitě pan zpravodaj Liberacký. Ajde, Boguslave, prosím, máte slovo. Prezident Dominik. Děkuji, pane předsedo Dominiku. Řeknu to stručně. Za prvé tady máte eh, těch pouhých 190 eh, stránek. Pořadilo se nám eh, to stáhnout na nějakých v necelých 650 pozměňovacích návrhů. Ty hlavní oblasti, které jsme Eh, mm, identifikovali jako problémy, jsme probrali eh, na eh, zasedání se stínovými zpravodaji a s účastněnými stranami. Dohromady jsme měli přes 20 různých zasedání, debat u oběda a individuálních a skupinových konzultací a to také zasedání se stínovými zpravodaji. Já vidím následující. Za prvé, tato nařízení je velice viditelné. Shodneme se, e, že tady hovoříme o miliardách lidí každý rok, který se to bude týkat, tento dokument. Za druhé, e, e, chceme vyvážený přístup, to znamená zajistit kvalitu služeb a stanovit povinnosti i pro poskytovatele služeb, ale zároveň eh, jim dát prostor, aby mohli eh, služby poskytovat. To znamená, že bychom měli eh, zavést opatření, která by železničním firmám a mohla umožnit fungovat efektivně a také by chránila cestující lidé, chtějí být chráněni a Naším cílem je chránit lidi, chránit eh, cestující, ale eh, naším cílem je také nepo eh, škodit provozovatele. Hovoříme tady o třech stranách, teda ti, kteří přepravují pasažéry, ti, kteří poskytují služby na infrastruktuře, zejména na železničních stanicích a potom ti, kteří konsolidují trh, to znamená a pro, a dávají e, v jízdenky a, a zejména pro e, postižené. E, tady jsme řešili velice důležité otázky, takže jsem velice vděčný za spolupráci, která se týká našich všech zainteresovaných stran, stínových zpravodajů, jednotlivých poslanců na našem výboru, kteří hodně přispěli a, a opravdu se těším eh, na pěknou eh, efektivní spolupráci při přípravě mm, kompromisů nějakých takových eh, shrnujících pozměňovacích návrhů. A, a chtěl bych dosáhnout dobře vyváženého a zpracovaného nařízení, které konečně umožní eh, zvýšit podíl eh, železnice na trhu, to znamená, díky eh, nimž bude železnice atraktivnější a bude tady poskytovat atraktivnější služby. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozornost. Boguslav. Děkuji, Nyní vyslechneme stínové zpravodaje za různé skupiny. Doktor Muziliev za EPP no, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za váš úvod. Takže tato zpráva je velice zajímavá. Děkujeme samozřejmě eh, zpravodaj, stínový zpravodaj, paní zpravodajce, stínový zpravodaj. Máme tu 600 pozměňovacích návrhů. To je víc, než bylo v celém balíčku mobility francouzští uživatelé teď jsou utíženi těmi eh, eh, stávkami, ale každopádně je důležité posílit práva cestujících v rámci evropské železniční sítě. Pozměňovací návrhy jsou slibné a není pochybnost, že spolu s pravodajkou se podaří dospět ke kompromisu, které poslouží eh, evropským pasažerům. Jsou tu ty základní prvky, které byly pokryty naším pozměňovacím návrhy. Tu velká ambice některých těchto pozměňovacích návrhů, zejména posílení přístupnosti železniční sítě pro eh, osoby eh, s postižením a s omezenou mobilitou. Jinak za prvé, většina pozměňovacích návrhů žádá o aplikaci tohoto nařízení v jeho Většině, většina z nich žádá také rozšíření rozsahu působnosti na regionální železnice, což je velice pozitivní, protože to žádám od samého začátku, ehm, protože mi přijde naprosto neuvěřitelné, že bychom eh, nechali stranou 80% pasažerů, takže to je dobrá zpráva. Dále eh, zohlednění osob s omezenou mobilitou, to je jedna z dalších priorit napříč všemi politickými skupinami. Má se omezit prenotifikace pro uh, asistenci a pomoc, uh, to předběžné oznamování, tak tam se ta lhuta zkrátí, zkrátí. Belgie už uh, to uh, uplatnila v praxi. Uh, otázka tedy oznamování z hlediska frekvence určitých um, uh, linek a stanic. A samozřejmě je důležité mít daleko ambicioznější plány přístupnosti. Dále máme eh, také revidovat systém kompenzací za spoždění, má to být sníženo na 30 minut a eh, také se mají upravit eh, částky. Takže sdílíme tu diagnózu, když to je jedna hodina, kdy se eh, bude kompenzovat 25%, eh, ale to možná není dostačující. Takže je dobré to snížení na těch 30 minut z té hodiny. To, myslím, vyšle silný signál eh, provozovatelům sítím a cestujícím samotným. A poslední oblast, to je jednotná jízdenka musíme najít kompromis mezi těmi, kdo navrhují, aby to bylo povinné a těmi, kde, kteří o tom vůbec nechtějí ani slyšet. Je důležité, abychom obnovili důvěru v použití vlaku železniční dopravy. Pokud integrovaná jízdenka bude stále více automatická, nemůžeme samozřejmě penalizovat operátory. Proto navrhuji, abychom Eh, vedly jednotlivé subjekty ke zvýšení odpovědnosti, a aby bylo jasné, že ehm, případné ehm, přestupy v rámci trasy budou rozumné. Případně se může cestující obrátit na vydavatele této jízdenky a žádat kompenzaci. Takže samozřejmě jde o důvěryhodnost eh, institucí ve vztahu k cestujícím, takže musíme být ambiciozní v této, při této obraně práv cestujících. Děkuji um, všem, uh, včetně stínových zpravodajů, za uh, vynikající práci. Děkuji. A pan Poremba za EKR. Děkuji bardzo, paně. Děkuji, pane předsedo. Mhm. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji eh, za eh, velice vyváženou a racionální, eh, racionální přístup k té zprávě nebo k těm problémům a očekáváním cestujících bez dramatického a mm, nadměrného zatěžování železnic Mám eh, několik věcí, eh, o kterých eh, bych se s vámi i s panem zpravodajem rád podělil. A myslím, že do určité míry budou obsaženy v těch kompromisech, které pan zpravodaj připraví. Takže jsem rád, že je tady eh, zachováno to období eh, liberalizace do roku 2024, pokud jde o nařízení 1371. Eh, cíl komise udělat to do roku 2020 je nereálné, nereálný a zcela neproveditelný. Je dobré, že v té zprávě pan zpravodaj řešil otázku vyšší síly od té klauzule o vyšší síle. Tady bych to chtěl rozšířit jenom na otázky, které se týkají e, nějakých mm, přírodních e, katastrof nebo problémů e, souvisejících s takovýmito věcmi, ale myslím, že je také třeba rozšířit tu definici na teroristické akty nebo stávky Eh, nebo eh, eh, působením třetích osob v nehodami na kolejích, protože omezit třetí nebo vyšší moc jenom na přírodní katastrofy je podle mě příliš zúžením toho tématu. Pokud je o společnou jízdenku, ano, to zcela je třeba podporovat tuto myšlenku, propagovat ji, ale jsem překon, eh, přesvědčen, že bychom eh, konkrétně měli eh, upřesnit jeden zásadní mechanismus, pokud jde o společnou jízdenku, a sice vzájemná odpovědnost mezi dopravci. Protože z znění toho předpisu vyplývá, že Mm, eh, jízdenky, eh, které si pasažer koupí separátně, můžou být považovány eh, za jednotnou jízdenku, aniž by byl dopravce informován a můžou být považovány za základ pro očkodnění. Tak to si myslím, že je třeba ještě dopřesnit. Jinak velice děkuji za to, že jak pan zpravodaj také zabýval tímto tématem a, a mám jenom jednu věc, a sice e, a, a, a, vyhovění a, v, všem potřebám ne, tedy e, postižených e, lidí. To, to bude vyžadovat určitou, určitý časový prostor na straně přepravců, aby se mohli přizpůsobit. Každopádně děkuji vám ještě jednou za vaši práci. Skupina EKR je velice připravená připravit, tedy přijmout tuto zprávu, ale byl bychom rádi, abyste zohlednil v kompromisech ty věci, které jsem právě zmínil. Děkuji a za Alde. Matěj, za, jakožto pan Van Mittelberg, prosím. Děkuji. Jens Rode bohužel nemůže být přítomen, takže bych chtěl sdělit za něj ty hlavní části. Eh, ohledně kompromisních eh, návrhů doufá, že tedy všechny eh, ty zainteresované skupiny se vyjadří na příštím zasedání stínových zpravodajů. Pokud se nesoustředíme na potřeby cestujících v rámci této revize, tak asi to nemůžeme ani nazývat nařízení o právech cestujících. Na posledním zasedání výboru TREN jsme to cítili tak, že postoj pana zpravodaje jde směrem zpět. My potřebujeme ale zajít vpřed, posílit to, co navrhuje komise, zejména ohledně tří bodů. V první řadě ohledně těch jednotných jízdenek, ty by se měly stát realitou a napomáhat spotřebitelům i když by tedy mm, to bylo několik oddělených lístků, měli by tedy v rámci eh, práv být na ně nahlíženo jako na jednotný lístek. Dále za druhé je třeba eh, snižovat ohledně těch tedy eh, lhut a spoždění eh, míru nespokojenosti našich cestujících. Pak, co se týče aplikace tohoto nařízení, měla by tu být jasná pravidla, Zájen se tedy chceme vyjádřit to, že těžko chápeme, když se nebude uplatňovat tato legislativa na služba a povinnosti veřejných, veřejně poskytovaných služeb. Jsou tu určité provozovny, eh, určité druhy přepravy, které, jsou, eh, které mají státní podporu. Doufáme, že to eh, povede k vytvoření standardizovaného formuláře pro předkládání stížnost, zejména pro cestování přeshraničně by bylo jednodušší, kdyby takový formát na úrovni EU existoval. Cestující by pak tento formulář mohli používat eh, místo toho, že by za každého provozovatele museli um, používat eh, nějaký odlišný. Takže eh, to je vše a Jans chce vyjádřit také ochotu dál spolupracovat s panem zpravodajem. Pan, pane pan Mittelburg, a za zelené dostane slovo pan Kramer. Michael. Já bych eh, nejdříve poděkoval eh, zpravodaji a stínovým zpravodajům za velice dobrou eh, spolupráci v eh, řadě ohledů máme eh, stejný postoj, v některých věcích, eh, věcech je tady samozřejmě rozdíl, to je normální, jde o práva cestujících a proto musí dostat přednost cestujících a, a, a mm, ne železniční podniky. A, a je jedno i jak vysoké jsou ty překážky. Když se jezdí přesně, tak nemusí železnice platit nic. Často eh, eh, se eh, v Německu ale teď řekne, my nebudeme posílat žádný náhradní vlak a, a Potom je tady spoždění, eh, eh, eh, které pak trvá celý den nebo dokonce dva dny se to přenáší. Někdy se někdy trasy vůbec nestaví alternativní. Podívejte se, co se stalo u Raštatu. Potom jsou tam obrovské náklady a obrovské spoždění. Tady musí železnice myslet na delší trasu a nejenom na zítřek my dobře víme, eh, že u některých eh, aerolinií eh, je všude force majeure. A jenom v 26 členských státech, kde, které mají železnici, 1,05 milionů muselo být vyplaceno za vš... A proč mají platit vždycky jenom cestující? To musíme přenášet totiž na a železnice se můžou eh, pojistit. Možná a eh, eh, zvýší cenu jízdenku o 10-15 centů. Zatím to prostě vždycky šlo, když jsme neměli vyšší moc u železnice a to vůbec nemusíme měnit. Za druhé, společné jízdenky. EPB e a DBAG e, u nočních jízdenek e, tohle mají. Když mají spoždění, tak můžete jet s tím příštím vlakem, ať už je to německý vlak nebo rakouský vlak. To platilo do 1. května a teď už dál to nebude platit. Protože na evropské úrovni eh, je stanovení, eh, že tady musí být jeden, jedna jízdenka. A mně je úplně jedno, eh, že jsou tady tři nebo čtyři jízdenky. Dá se to ale tak vyřešit. Když ty přestupní doby nepřesahují určitou dobu, tak je to celková jízdenka a podle toho se chovat protože jinak ty železnice musí fakticky Eh, nezohledňovat cestující a to nechceme. Eh, za třetí, eh, cestování s jízdním kolem. To je můj milý projekt, už jsme to prosadili před deseti lety, Rakousku to udělali skvěle, Railjet se předěl, tam je všude cestování s kolem, v německých IC to je možné, ale na jiných úrovních ne. Proč je to tak důležité? My jsme udělali uh, uh, uh, průzkum, že Flixbooks eh, vzal eh, německým drahám 12% eh, cestujících, protože je levnější, ale také protože garantuje mm, přepravu jízdních kol. Od 15 tisíc kol to udělali, to zvedli na 100 tisíc přepravených kol, čili 85 tisíc mm, lidí přešlo a proč tady eh, ztrácíte eh, eh, cestující? Já si prostě do železnice ve většině vlaku nemůžu vzít kolo. Po celé Evropě by to mělo být možné. Ve Švédsku si lidé stěžují. Mm, ve Švédsku do Švédska můžu jet, ale nikdo mi nepřeveze ne, ne, ne, ne, nepřeveze zpátky vlakem, takže se lidé stěžují. Takže eh, uvědomit si, když tady máme nárůst o 20% ročně, tak eh, musíme eh, tohle zohlednit. Komise říká, že 24 hodin předem nějaký postižený musí říci, že bude cestovat vlakem, aby se to na něj muselo, mohlo připravit ale eh, postižení musí být zrovnoprávnění, musí eh, mít možnost jezdit vlakem tak, jak eh, to je možné. V Nizozemsku se to hlásí hodinu předem a v Belgii to musí být možné i v celé Evropské unii. Co jde v Nizozemsku a v Belgii, musí být možné i jinde. A samozřejmě to nařízení musí být přeshraniční. V některých zemích to je tak, že když potřebuje postižený doprovod, tak si ji může vzít. Tak se může vzít ale na hranici musí za ně zaplatit nebo něco jiného. Nebo naopak. A to se musí upravit celoevropsky. Já jsem eh, právě četl článek, že eh, na eh, železnici jsou nemožná přeshraniční spojení, protože se nespojuje na příští nádraží, ale jenom na Eh, hranici. Když nastane tam nějaký problém, tak eh, nikdo neřeší, kdo tam bude vystupovat, kde a eh, jestli se ten vlak spozí. Čili tady je třeba evropsky myslet a zaručovat službu alespoň na příští nádraží. A samozřejmě v jízdenky se musí dát objednat po internetu. Cestující musí dostat přednost. Bez cestujících eh, celá a železnice půjde v eh, Evropě grunt. a to nechceme. Děkuji. Za GUE paní González Peñas. Muchas gracias. Děkuji, pane předsedo. Za naši skupinu je tato debata ohledně práv a povinností pro cestující naprosto zásadní. Pokud chceme podpořit míru využívání železnic z důvodu bezpečnosti veřejného zdraví a respektování životního prostředí, měli bychom být ambiciozních v těch zárukách, které poskytujeme uživatelům. Měli bychom mít proaktivní přístup, strategický přístup, uspůsobit se dnešním potřebám a také předvídat, které potřeby mohou vzniknout zítra. Naše skupina předložila pozměňovací návrhy, jakožto opatření pro maximalizaci informací poskytovaných eh, ohledně cesty, také to, aby cestující na eh, kolech mohli vstupovat do vlaku bezpečným způsobem, upřednostňovat také převedení na eh, jinou mm, dráhu nebo na jinou linku spíše než tedy eh, náhrada škod za spoždění. Pokud si přejeme podpořit využívání železnic, tak je třeba zajistit, že i jízdní řády budou opravdu adekvátní, adekvátně jak co se týče eh, pracovní doby, tak také studijní doby Neměli bychom eh, tady podněcovat k nějakým neodůvodněným spožděním, brát v potaz eh, pracovní, potřeby všech pracujících na železnici. A nejhlavnější prioritou je, aby to byl kvalitativní skok pro využívání tohoto druhu přepravy pro zranitelné skupiny osob. V Evropě máme nějakých 80 milionů osob s různým druhem postižení, tedy s eh, redukovanou mobilitou. Občané si přejí kolektivní druh eh, veřejné dopravy, ale tato skupina se dnes eh, nemůže spontánně přepravovat, potřebuje dlouhodobu k přípravě své cesty. Železniční doprava může být eh, levná tyto úpravy nejsou zas tak nákladné. Často se jedná jenom o nějaké rampy pro vstup eh, do vagónu, určité druhy eh, signalizace a podobně. Stačí tedy poskytnout informaci, tu minimální informaci o fyzických a informativních bariérách těm zodpovědným z tohoto odvětví. A samozřejmě, že jsme radikálně proti tomu předběžnému upozornění 48 hodin, jak navrhuje komise. V Evropské unii máme příklady, že dokonce jednu hodinu ku předu to stačí nebo dokonce bez jakéhokoliv upozornění. Stačí tu jen dobrá vůle a dobrá logistika či organizace. Myslím si, že to může vést k opravdu velkým eh, přínosům zároveň s malým, málo vynaloženými náklady. Doufejme tedy, že toto i tyto naše návrhy si eh, získají podporu ostatních. Děkuji. A tím končí příspěvky stínových zpravodajů. A není další eh, poslance a poslankyně? Prosím, abyste se omezili na dvě minuty. To by bylo opravdu vynikající. Paní Revodalon. Děkuji. Pane předsedo, drazí kolegové a kolegyně, jak jsem již eh, naznačila posledně, eh, pozice Evropského parlamentu je očekávána a bude bedlivě také sledována a posuzována našimi občany a cestujícími máme možnost ukázat, že Evropská unie není jen o liberalizaci, ale také o právech. Když čtou pozměňovací návrhy, tak věřím v naší kapacitu posílit původní znění komise na zlepšení práv cestujících. Neprve několik poslanců předložilo pozněcí návrhy, tím se eh, vyloučí, eh, tedy zruší ty výjimky těch regionálních a příměstských eh, vlaků. Mně se zdá důležité, aby regionální služby byly začleněny. Jak můžeme ospravedlnit, že to nejprve bude součástí otevření konkurence a pak to bude vyloučeno z práv cestujících. Eh, to není možné. Musíme být eh, koherentní, eh, skutečně pokud otvíráme tyto služby, musí se to vztahovat i na práva. Pokud jde o vyšší moc, tak jak to řekl pan Kramer, zjistě můžeme vzít potaz některé velmi specifické případy, ale neměli bychom ředit, rozředovat, oslabovat Eh, ten text komise, musíme mít eh, maximálně striktní eh, definici force majeure. A jinak chci vrátit pozornost k pozměňovacím návrhům, které hovoří o právu návaznosti, tedy v kontextu přestupů, protože se budou zmnožovat možní operátoři a to by pak mohlo vést ke snížení práv pasažerů v případě spoždění, v případě přímého spoje. Děkuji. Děkuji, děkuji eh, za eh, pokazání na eh, vysokou viditelnost tohoto nástroje. Jak, jak řekl pan Miltenberg, pan Miltenberg, pokud nebudeme účinně chránit cestující, tak bude pak těžké vysvětlit voličům, proč děláme to, co děláme. A mě hodně leží na srdci dopravní politika. Jsem ráda, že jsem eh, tady v dopravním výboru, ale tento výbor někdy je znám jako výbor, který není příliš pro zájmy eh, spotřebitelů a někdy je v těchto věcech trošku konzervativní. Takže já vás opravdu eh, chci vybídnout, abyste byli co nejaktivnější v této věci těší mě i spolupráce eh, různých skupin na těch pozměňovacích návrzích. My jsme za SAD předložili přes 170 návrhů. No lidí z jiných skupin je podpořilo. Chci poděkovat sekretariátu, protože to nebyla jednoduchá otázka, je to recast a vzhledem k tomu, že přepracování je vždy složité, eh, chci přivítat to, co řekl pan Uzilie na začátku ohledně těch výjimek. Všechny doklady, které máme, ukazuje, že možnosti výjimek byly zneužity členskými státy. Proto musíme mít co nejširší přístup a musíme toto nařízení odpovídajícím způsobem změnit. Chci také podpořit silně eh, lobby osob s postižením. Je potřeba postižení eh, a omezení pohybu brát jako něco, co se nedá prostě jen tak přehlížet. Zejména na větších nádražích, ale i na některých menších stanicích se dá vždycky zařídit, aby lidé dostali nějakou pomoc. Musíme posílit cíle tohoto nařízení, protože jde o zlepšení eh, kompetence eh, cestujících a vlastně pomoc železniční dopravě jako takové. Pokud eh, eh, jde eh, o to, když někomu ujedou přípoje, musíme zajistit, že když někomu ujede přípoj, musí mít nějaký způsob, jak se dostat domů. To není otázka nějakého dobrovolného přístupu, protože mnoho železničních podniků má teď dobrovolný přístup a říká, ano, dobře, my vám pomůžeme, ale není tu žádné konkrétní právo, když se něco nepovede, aby člověk dostal nějakou pomoc. Chci zmínit eh, návrhy Kristýn 355 k tomu speciálnímu článku eh, o eh, těch přípojích. A pokud jde o vyšší moc, já chápu postoj EKR, ale prosím vás, zamyslete se nad tím, protože vyšší moc v jiných oblastech vyvolala obrovské spory. Vím, že to zní hezky říct, pokud bude stávka a tak dále, můžeme se znovu zamyslet, ale Evropský soud řešil minulý týden pří, případ e, vyšší moci, to souviselo stávkami, se stávkami v letectví. A řeklo se ne, protože, e, protože vedení ví, že se to bude dít, ať už je to legální nebo nelegální. Mělo by se to řešit v rámci e, dobrých vztahů. E, Nechceme, aby se tato legislativa e, ocitla u soudu a zůstala tam vyset deset let. Takže snažme se správně sformulovat vyšší moc. Posouzení dopadu komise ukazuje, že i kdybychom to udělali, nemělo by to zase tak velký dopad. Takže e, na, na firmy. Takže prosím vás, chceme modernizovat. To, co řekli zelení a další, k tomu, že lidé používají, aby lidé používali víc e, kola, takže přílohy, které tady máme, jsou důležité. Můžeme se dohodnout na to, jestli to má být podrobné nebo ne, ale například musí být eh, dohoda ohledně tam, jestli tam, jestli tam je Wi-Fi. I když někdo řekne, dobře, my ještě Wi-Fi nemáme, musí se to modernizovat. Ty přílohy musí být modernizovány, jsou velmi zastaralé. A rozhodně je důležitá věc jak to, to implementovat, jak to prosadit. Články 28, 30, 30, 30 35. Ten konkrétní problém lidí v praxi je, že často nejsou schopni svá práva prosadit. Některé firmy si vedou trošku lépe, Některé národní regulační orgány si rovněž vedou lépe, ale někde je to opravdu špatné. Takže se omlouvám, že jsem hovořila tak eh, podrobně, ale je to zásadní, zásadní otázka. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já to eh, řeknu zásadně eh, stručněji, protože už to řada bylo řečeno toto je velice důležitý eh, nový přístup a musíme přepracovat spoustu eh, starých eh, věcí. Každý z nás v zásadě už byl cestujícím a víme, že nedostatky jsou a my opravdu se musíme zaměřovat na cestující a, a, na, a, a posilovat jejich práva. Chci uh, potom se vyjádřit ještě k té vyšší moci nemůžou cestující eh, eh, nést riziko a eh, mm, provozovatele nikoliv. Pan Kramer už to řekl jasně. Opravdu musíme posoulit Prava cestujících dochází, dochází k nejistotám a to je třeba odstranit, z ze světa. Mobilita pro všechny to je nárok eh, pro nás, pro eh, všechny v Evropské unii a proto jsou tady eh, také ty naběhové lhuty co nejkratší a Ehm, a ne, abychom se eh, prostě museli eh, hlásit 24 eh, hodin předem, nebo jak to chce komise, ale opravdu, aby to bylo hned proveditelné, aby nějaký cestující mohl i jet, potřebujeme na to hm, příslušnou infrastrukturu, školní personál ale to všechno už by neměl dneska být problém. Obecně je, eh, je důležité, aby všichni mohli eh, používat železnici, aby to vedlo také k tomu, aby byla atraktivnější a přívěšivější k zákazníkům. Děkuji. Merci, madame. Děkuji. Paní Lukaševská. Eh, děkuji bardzo. Děkuji, pane předsedo. Dnes tady hovoříme o právech cestujících Hm, v železniční dopravě. Eh, eh, chceme eh, podporovat tuto formu dopravy, chceme hm, podporovat hm, cestující v přechodu z silniční na železniční dopravu, která spotřebuje třikrát méně energie. Takže snužme Eh, snažíme se eh, eh, nějak jako věcně tady přitáhnout cestující. A pokud se nám podařilo vytvořit příslušnou legislativu pro cestující v letecké přepravě, kde cestující může získat odškodnění, tak myslím, že to tež by mělo platit i v železniční dopravě. Tam, kde není odpovědnost, Eh, za důsledek nikdy nebude náležitá úroveň a náležitá starostlivost o cestující nebo o klienty. Máme 21. století a myslím si tedy, a o tom se tady nehovořilo, že eh, bychom měli eh, vybudovat celoevropskou pasažéru, kde každý cestující najde nezbytné informace o složení vlaku a koupí si eh, jízdenky, včetně eh, společných jízdenek eh, Hovořilo se tady také o právech eh, postižených eh, cestujících. Oni mají stejná práva jako všichni eh, z nás. Nedokážu si představit, že by mm, tady mm, postižený cestující měl čekat hodinu nebo dvě, než přijde někdo a kdo mu pomůže do vlaku takže jsem eh, podala eh, pozměňovací návrhy a doufám, že budou eh, zohledněné protože v železnice jsou pro cestující. Bez cestujících nebude železniční doprava. Evropská komise a někteří kolegové, kteří jsou tady spíše pro firmy a ne pro cestujících, doufám, změní svůj přístup a své návrhy tak, abychom opravdu Eh, opravdu ehm, eh, tady udělali eh, revoluční přesun ze silniční dopravy cestujících na železniční dopravu. Děkuji. Paní Damonte. Děkuji, pane předsedo. V první řadě chci poděkovat panu zpravodaji za tento předložený návrh. Všichni víme, že je složité dosáhnout toho cíle, aby měli všichni cestující stejná efektivní práva, protože pokud by to tak bylo, ani bychom dnes neměli o čem hovořit. Nicméně potřebujeme dosáhnout efektivity. Mm, to ustanovení je důležité. Já jsem vypracovala několik pozměňovacích návrhů, zejména proto, abych napomohla vyřešit ten problém nabídky, aby existovala opravdová konkurenceschopnost, aby se to netýkalo jenom cen, ale také kvality služeb. Také pozměňovací návrh týkající se prodeje oddělených eh, cestovních dokladů. Je důležité tedy, ta, aby ta informovanost nepřináležela na eh, železnici, ale na prodejci. To je uh, důležité. Je to takový zprostředkovatel a pokud tomu tak je, tak tento zprostředkovatel by měl poskytovat nezbytnou informaci a přebírat na sebe zodpovědnost. Dále si myslíme, že je důležitá ta otázka nástupišť. Ano, hodně se tu hovoří o postiženích, to je zásadní, když hovoříme o právech cestujících. Obecně jsou to ty nejzranitelnější kategorie osob ale je důležité předkládat opravdu realistické návrhy na opatření a je důležité mít také opravdovou vůli chtít něco řešit, co se problému týče. Pak otázka integrovaných druhů přepravy, to je záležitost, která ještě není vyřešena a je zapotřebí zamyslet se také nad těmi cestujícími, kteří každý den eh, dojíždějí do práce a rozdíl mezi těmi, kteří stojí e, nárazově. Pak jsou tu záležitosti jako podpora e, turistického ruchu, pouze 4% využití místní e, železniční přepravy. No a celkově tedy k tomuto návrhu je tu otázka údajů, zachování tedy nezbytného soukromí údajů pak eh, odlišnost také mezi druhy a potřebami přepravy ve městech a na venkově. A já jsem si pozorně vyslechla kolegy, kteří hovořili o té nezbytné definici přepravy, přeprava pro všechny, přístupnost tedy, to by mělo být něco, eh, něco opravdu daného. Mobilita by měla být garantována všem těm, kteří mají problémy s mobilitou, ať dočasně nebo trvale. Víme, že naše společnost stárne, to je ještě jeden další důvod pro to, aby tu došlo k změnám a k usnadnění cestování. Oh. Děkuji. Slovo má doktor Koch. Děkuji eh, a já děkuji eh, za eh, velice solidní návrh zpravodaje eh, pana Liberackého. Já každý eh, týden eh, jezdím z Výmaru sem do Bruselu asi 1500 kilometrů železnicí. Mám tedy spoustu zkušeností a proto jsem velice rád za přepracování práv cestujících v železniční přepravě. Za prvé pokud jde o prodávaj, eh, prodejce eh, eh, jízdenek, tak ten musí dát všechny informace k dispozici souhlasím s panem zpravodajem, ale mm, potom informování během cesty a musí být partnerem přepravce a ne nezávislý prodejce. Informace během cesty to opravdu není eh, žádný problém. Technologie jsou k dispozici a prakticky mají všichni k dispozici eh, eh, těch, tedy internet, chytrý telefon. A potom ty společné jezdenky, to také by nemělo být problém. Já nechci každému občanu vysvětlovat, že si nemůže koupit jízdenku z Výmaru do Paříže, protože se železniční operátoři nemůžou dohodnout tohle nemá být budoucnost, to už mělo být dávno eh, současností eh, ty společné jízdenky. Pokud jde o eh, přepravu, spolupřepravu jízdních kol, pro tohle udržitelnou turistiku i pro dojíždějící to je naprosto nezbytné, aby si cestující mohli brát kola s sebou a proto jsem omezil důvody pro odmítnutí přepravy a, a, a Eh, je, já jsem řekl, že eh, tady vždycky musí být eh, k dispozici prostor. A potom nejdůležitější téma pro mě práva pro lidi s omezenou mobilitou, to mi leží velice na srdci. Ten nizozemský model, podle kterého se žádá hodinu předem, to asi není realizovatelné na každém nejmenším nádraží, ale myslím si, že tento tato doba je, e, tato lhuta je e, realizovatelná pro větší nádraží. Vzhledem, e, mělo by se to odvodit od průměrného počtu cestujících za rok a k tomu jsem předložil pozměňovací návrh a žádám vás o jeho podporu. Děkuji. Tím jsme tedy vyslechli kolegy k tomuto tématu. Olivie Waldner za komisi. Děkuji, pane předsedo. Komise vítá ten zájem, který váš eh, výbor eh, prokázal ve vztahu k mm, revizi mm, práv cestujících. Mnoho z vašich eh, předložených pozměňovacích návrhů se snaží dále vyjasnit práva cestujících zvýšit právní jistotu, což je nesmírně důležité, a najít eh, rovnováhu mezi ambicí a realismem. Za to vám děkuji. Ovšem, některé z návrhů se trošku vzdalují původních um, cílům komise, jimiž je zlepšit prosazení práv cestujících a, a najít správnou rovnováhu mezi zájmy cestujících a správními dopady této ochrany na sektor železniční dopravy a nepřímo i na cestující samotné. Takže v této fázi komise chce pouze připomenout eh, eh, některé důležité body našeho návrhu, například odstranění stávajících výjimek pro domácí služby, lepší informovanost cestujících o produktech, které si kupují, omezený rozsah vyšší moci a posílení práv cestujících s postižením. Děkuji. Děkuji. A poslední slovo má opět pan zpravodaj Boguslav Liberacký. Thank you very much. Děkuji pane předsedo, a děkuji eh, eh, všem vážným kolegům eh, za příspěvky. Každé setkání, každá debata mě vede k většímu optimismu ohledně konečného výsledku, protože se přibližujeme k sobě na této cestě a to je slibné. Hlavní otázky. Hm hlavní myšlenky, jak říkala paní Demonte, eh, přístupnost. My chceme, aby železniční eh, přeprava byla eh, přístupná pro co nejvíce lidí. Za druhé, přitažlivost. Určitě přitažlivost z hlediska ceny dodatečných služeb a um, ušetření času, uh, um, pohodlí já chci každopádně odhalit e, nebo znovu objevit e, železnici pro e, cestující. Já jsem vždycky chtěl jednotný železniční přepravní prostor v Evropě, který nebude žádným způsobem omezený národními hranicemi. Ne. Jednotný evropský železniční přepravní prostor, který je eh, schopen pokrýt co nejvíce eh, způsobů eh, služeb pro cestovní, pro cestující regionální, velice lokální věci a tak dále. Jsem zejména rád panu Mozeliemu, panu Porembovi, panu Kramerovi, co by přítom zpravodajům stínovým Eh, kteří eh, se vyjádřili velice jasně, pokud je o to, co chtějí. Takže já si myslím, aby tady nebylo eh, žádné nedorozumění. Tohle je takové otázka rozměru. No, tedy jsou působnosti, pardon, potom eh, informace o cestě eh, eh, kola na palubě, potom vydávání jízdenek lidé s omezenou mobilitou, spoždění, zmeškané, zmeškané přípoje a tak dále, vyšší síla pokud jde o vyšší sílu, eh, tak eh, jsme dnes eh, mnohem více pokročili na začátku. To byla taková vize. Máme to úplně odmítnout nebo naopak rozšířit dnes. Prakticky nikdo neříká, že by se to mělo úplně zrušit. Spíše otázkou je, co to má být stávky, ano nebo ne. Eh, zemětřesení, tak eh, to asi není eh, sporné. Potom národní a meziregionální rozsah služeb, to je pro mě otázka. Já bych byl rád, aby železnice mohla konkurovat nízkonákladovým přepravcům leteckým. Když hovoříme o eh, svých eh, eh, zkušenostech, já jsem ze Štětína a, a jezdím do Varšavy. V neděli z Lodina do Štětína 15 minut na přerušení, 180 lidí na palubě, vlak jede, hm, poloprázdný. Takže měli bychom dát Eh, rovnoprávný prostor pro konkurenci. Eh, pro železnice nebo železnicím. Děkuji vám každopádně za eh, pozornost a teď se pustíme do další fáze, to znamená příprava a kompromisu. A potom samozřejmě hlasovací seznam. Děkuji vám. Děkuji vám, pane zpravodaji tím uzavíráme naši diskuzi k tomuto důležitému tématu. A připomínám, že se bude hlasovat na výboru 21. června 2018. A další část našeho pořadu jednání je za zavřenými dveřmi. Proto děkuji všem, kdo se účastnili našeho zasedání až do posud, ale kdo nejsou aktivními členy našeho výboru, budete nás muset opustit. Takže si dáme pět minut na to, abychom se přeskupili.